svých drahách. Jako první tedy eh, bude hovořit zpravodajka Vicky Ford. Já eh, chci eh, uvést svou zprávu o osobních ochranných prostředcích. Je to velmi zajímavá případová studie o tom, jak jednotný trh funguje pro spotřebitele firmy ve 28 členských státech. Jednali jsme s radou a s komisí, všichni jsme spolu museli interagovat a je to takové důležitá, důležitý příklad eh, toho, jak eh, nezbytné je spolu jednat. Eh, nedávno jsme viděli obrázky jedné továrny v Turecku, která vyráběla ehm, padělané záchranné vesty. Takže místo toho, aby ty vesty zachránily život tonoucích, tak spíše přispějí k jejich utonutí. Aby se zabránilo padělanému nebezpečnému vybavení, aby vstupovalo na náš trh, Eh, má Evropská unie společné standardy, a ty už má 25 let v případě těchto ochranných prostředků, týká se to různých helm, různých bezpečnostích, eh, eh, nástrojů, které se používají na pracovišti, aby zabránili různým bezpečnostním rizikům. Já mohl bych připomenout taky krizi ohledně eboli, kde se používalo roušky pro to, aby zdravotní sestry se nenakazily. Tyto to mohlo přispět k záchraně životu. Není to jenom eh, zodpovědnost výrobců, ale také distributorů a prodejců. Je to potom eh, snažší sledovat produkty, které by mohly být nebezpečné a odstraňovat je z trhu. Mít eh, společní, společné standardy v Evropě pomáhá našim vlastním výrobcům, aby zajistili také vývoz do jiných států, takže to posiluje i náš obchod. Technické změny eh, v této zprávě, o které diskutujeme, by měly pomoci zjednodušit a zmodernizovat nařízení, které je 25 let staré. Vítají to výrobci, eh, spotřebitelské organizace a další aktéři na trhu. Nicméně, jedna, eh, jeden z problémů jednotného trhu bylo vždycky, kolik standardizace je vlastně nezbytné. V tém původním postoji komise se navrhovalo zvýšení nebo eh, rozsahu působnosti i na rukavice. I na domácí eh, rukavice, ale bylo potřeba eh, si zajistit hodnocení dopadů a ža- nic z toho nemohlo ospravedlnit rozšíření rozsahu působnosti. Stejně tak si nemyslím, že by bylo potřeba mít například společné standardy o tom, eh, jaké normy musí splňovat eh, eh, hygienické rukavice, které používáme při mytí nádobí. A já jsem ráda, že mi kolegové na výboru pro vnitřní trh odmítli tento návrh komise na rozšíření působnosti i o e, tyto rukavice. Poté jsme jednali s radou, se zástupci 28 členských vlád, po mnohých debatách potom souhlasili s většinou toho, co navrhovali poslanci. Takže nebudeme mít žádné evropské zákony o hygienických rukavicích nebo o různých eh, ručně vyráběných eh, výrobcích, které se prodávají například eh, na vánočních trzích. Nicméně potom velkou Eh, většinou hlasovali pro to, aby byly společné standardy pro eh, rukavice, které se používají při pečení. A to respektuji, nicméně vzhledem k tomu, že řada států, včetně mého vlastního, už mají tento standard, tak si nemyslím, že by to vedlo k nějakým eh, novým nákladům pro spotřebitele. A proto jsme ustoupili demokraticky zvoleným vládám v tomto bodu. Takže tím jsme vyřešili ty rukavice, ale eh, tím, že jsme byli u jednacího stolu, jsme eh, předložili 100 pozměňovacích návrhů, které eh, zjednodušují stávající legislativu a zlepšujeme tím bezpečnost tohoto ochranného vybavení a tím usnadníme také obchod. Stýler. Paní další, paní zpravodajka, paní Stillerová, děkuji. Děkuji za spolupráci eh, rovněž stínovému zástupci rady. E, ti z nás, kteří si ještě zažehnou plamen na plynovém spotřebiči dnes večer, berou jako zaručenou věc, že jejich domácí spotřebič je bezpečný a může být prodávat kdekoliv. V novém návrhu se hovoří o příkladu, že jedna zákonná norma týkající se všech plynových spotřebičů bude e, zaručovat bezpečnost pěti z té milionům evropských občanů. Všechny postupy budou identické a každý výrobce je musí dodržovat stejným způsobem. Zítřejší hlasování na plenárním zasedání bude zlatým hřebem a já doufám, že je podpoří všichni, protože kompromis, kterého jsme dosáhli, je opravdu kvalitní a přistoupili na něm všichni. Pokud eh, bude eh, naše zpráva schválena, tak do ledna 2000 2018 se vše musí stát zákonnou normou ve všech členských státech. Jde o vařiče, o bojlery o e, všechny plynové spotřebiče. 417 e, milionů e, to je hodnota prodaných kusů, to je počet kusů a ta neustále stoupá. Jde o 40 milionů eur obratu a 1, miliarda eur roční obrat prodejců. Je tedy nejvyšším imperativem nastavit nejvyšší možné standardy jako společné při prodeji na celoevropském jednotném trhu, abychom ochránili zdraví jak osob, tak i zvířat v domácnosti. A když už hovoříme o zdraví a bezpečnosti, tak chci dnes zdůraznit rovněž význam úniku kych kyslíku uhličitého CO, pokud nějaký plyn nezhoří úplně, tak vylučuje tento nebezpečný jedovatý plyn. Zdůraznila jsem tuto záležitost v mé zprávě. Doufám, že se to objeví i v konečném textu, avšak jednotlivé vlády nečiní dostatek pro ochranu občanů. Statistiky hovoří sami za sebe.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 Spojeném království se často hovoří o tichém vrahovi a e, zabíjí e, tisíce osob ročně. Všem těmto úmrtím by se dalo předejít. Případy například dvou dětí, Bobby a Christy Shepard, které v roce 2006 zemřely v hotelu v Korfu v důsledku špatného topidla, jsou varujícím příkladem příslušný eh, britský minister hovoří o eh, zpřísnění, nutnosti zpřísnit předpisy. Půl milionu britských eh, Eh, britských turistů, kteří pobývají v eh, pochybných eh, hotelích, jsou vystaveni nebezpečí. Nemáme ani minimální standardy, kterým se musí přizpůsobit hotely a to bychom potřebovali. Laborističtí poslanci eh, v této sněmovně se domnívají, že si tato oblast zaslouží pozornost a každý by měl být chráněn bez ohledu na to, kde se ubytuje. Legislativa bezpečnosti v hotelových zařízeních, už eh, apelovala na to, aby doporučení rady bylo realizováno. Zatím máme tedy pouze vodítka týkající se protipožární ochrany a ochrany zdraví při používání plynu. Chceme ale, aby by eh, předpisy například zavazující k používání detektorů eh, CO byla závozná. Nemáme ani údaje. Pokud bychom chtěli vypracovat vypracovat dopadovou studii, to se musí napravit. Paní předsedající, milí kolegové, doufám, že budete se mnou souhlasit, že nikoli pouze ochrana mm, a sjednocení předpisů v oblasti plynových spotřebičů, ale i ochrana před CO musí být sjednocena v celé Evropské unii. Děkuji nyní pan López Inturis White. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko a děkuji kolegům za Eh, tuto práci. V současné době existuje eh, přes 17 tisíc eh, lanových drah v Evropě, zejména v Alpách. Tady je EU ve velice dominantní pozici u tohoto typu dopravního zařízení lanových drah na celém světovém trhu. Je to především v oblasti lyžařství, ale je to také v dalších oblastech dopravy na lanových drahách. Zapřává je to řadu pracovních míst a také důležité je to pro podniky, které pracují pro tisíce uživatelů všude ve světě a zejména v Evropě. Důležité tedy je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a plnou harmonizaci technických požadavků i norem, podrobných norem, které budou platit jednotným způsobem v celé Unii a vytvoří jasný jasný evropský rámec, eh, který bude mít pak dopad i na celosvětovou situaci. Harmonizace vnitřního trhu je velkou výzvou, které eh, je důležitým aspektem pro náš vnitřní trh. Je to velice důležitým aspektem, eh, když vznikla v roce 1950 51, eh, když vzniklo společenství, eh, Evropské společenství uhlí a oceli, tak vlastně už založilo eh, základy pro takový to budoucí harmonizovaný trh. A také to umožňuje podmínky pro větší růst našich podniků. Musíme jasně zdůraznit velké výhody našeho jednotného trhu, který znamená rozvoj a bohatství našich podniků. Tímto způsobem uděláme další krok směrem k účinnému jednotnému trhu ve prospěch podniků i ve prospěch spotřebitelů. Eh, oblast eh, dopravních prostředků eh, lánových drah Eh, vyžaduje vysokou úroveň bezpečnosti eh, směrnice z roku 2000. Je takto nahrazena nařízením, což je velice důležité. Ve skutečnosti nařízení, které zítra schválíme, umožní plnou harmonizaci a umožní také naplnit politické závazky, bo, bu, pracovat pro zjednodušení, ale také zlepšení eh, pravidel. Díky tomuto návrhu se harmonizují podmínky pro eh, dílčí eh, systémy a bezpečnostní prvky lanových drah a také se zajišťuje volný oběh takovýchto systémů a prvků v celé EU. Jednotným způsobem v celé EU se zajistí platnost těchto pravidel. Členské státy nemohou stanovit nějaké přísnější nemohou stanovit přísnější pravidla. To je zárukou pro eh, podniky, že když splní technické požadavky, budou moci prodávat své výrobky v celé EU a nebudou mít další eh, náklady na eh, transpozici předpisů. Bude možné eh, ovšem eh, regulovat některé jiné eh, aspekty, jako je například využití půdy nebo ochrana životního prostředí. Toto bude moci být ovlivňováno a stanoveno v jednotlivých členských státech. Jasně je tady také stanoveno rozsah působnosti a stanovují se také výjimky. A to zejména z hlediska respektování těchto principů v těch případech lanových drah, které jsou učeny pro přepravu eh, osob. Dále je to také otázka přepravy lanovými drahami pro volnočasové aktivity. V mnoha členských zemích se jasně stanovují oblasti bezpečnosti pro takovéto eh, systémy. Také se tady stanovují eh, postupy posuzování na splněných podmínek a také eh, se zabraňuje tomu, aby docházelo k různému zacházení a eh, aby se nerespektoval jednotný trh. Já se eh, omlouvám za to, že jsem hovořil tak rychle a děkuji vám za pozornost. A nyní dávám slovo paní komisařce Bienkovské. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Nejprve bych chtěla poděkovat výboru pro vnitřní trh a poděkovat také zpravodajům paní Ford, eh, paní Stiller a panu Lopezovi Sturizovi za eh, tuto práci, která vedla k kompromisu a doufám, že to rychle povede k tomu, že všechno tyto tři nařízení budou přijata během prvního čtení. Eh, vnitřní trh je jednou z priorit Evropské komise a já chci ukázat, že jsme připraveni dostat našim eh, slibům. Jde o to, jak eh, zajistit předvídatelný právní rámec. Je to tři nařízení o osobných ochranných prostředcích, o potřebičích plynových paliv, plynových dráhách, posílí fungování vnitřního trhu, protože to jsou všechno produkty, které mají přístup miliony uživatelů eh, na každodenním základě. Také je potřeba, aby naše legislativa oblasti vnitřního trhu zajistila bezpečnost takovýchto produktů a u těch ochranných eh, prostředků také musí zajistit adekvátní ochranu. A také bychom měli zajistit, aby výrobci mohli počítat s právním rámcem, který odpovídá jejich potřebám a kterým umožní být konkurenceschopní. Musí to být právní rámec, který je jasný a nevytváří zbytečné břemeno. Tento balíček je významný krok kopředu v našem úsilí o zjednodušení regulačního prostředí. S tím, jak postupně se eh, směrnice mění v nařízení, které budou přímo aplikovatelné ve členských státech. To by mělo významně usnadnit podnikání místo toho, aby museli analyzovat 28 dílčích národních úprav, tak se budou moci opřít o jeden text, který bude dostupný ve všech úředních jazycích Evropské unie. Po přijetí tohoto balíčku také budeme o krok blíže implementaci nového legislativního rámce, který by měl doplnit eh, a zajistit konzistentnost eh, stávající legislativy a lépe ji vynucovat. Teď eh, budou všichni mít eh, jasný systém kontrol, který které musí eh, provést předtím, než dovezou ze třetích zemí produkty na jednotný trh a bude také možné sledovat putování těchto výrobků v celém distribučním řetězci, stejně tak má mít nové pravomoci orgány pro dohled nad trhem, aby mohly zabránit tomu, že produkty, které budou v nesouladu Eh, s legislativou. To by mělo být ve prospěch všech podniků, protože zajistí, že všechny výrobky eh, budou plnit tato pravidla, tím se zamezí nekalá, zamezí nekalé soutěži. Prospěch tedy bude pro všechny, pro spotřebitele, pro veřejné orgány i pro eh, výrobce. To tady všechno je obsaženo. A ještě mi dovolte jednu poznámku o institucionální otázce. Je evidentní, že uzavřená jednání o meziinstitucionální dohodě, eh, že komitologické eh, výbory nejsou stejně jako eh, pracovní skupiny expertů. V budoucnosti bude komise věnovat větší pozornost těmto komitologickým výborům. Ani předsedající, vážení poslanci, přijetí těchto nástrojů bude mít určitě pozitivní dopad na podnikání a konkurenceschopnost v EU. a hm, tato dohoda přinese velký prospěch pro spotřebitele národní zprávy a podniky. A my tedy vítáme dosažení kompromisního balíčku. Next one, Mrs. Děkuji. Jako další paní Ažea. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, co by zpravodajka ke stanovisku výboru EMPL bych chtěla říci, že pokud jde o zprávu o osobních ochranných prostředcích, tak připomínám, že toto stanovisko bylo jednomyslně schváleno výborem EMPL a my jsme tam poskytli celou řadu informací a všechny ty hovoří o tom, jak je významné, aby každý zaměstnanec byl příslušným způsobem chráněn. Je třeba mít správné nástroje i nástroje typu ad hoc, které zajistí eh, existenci systému, který je přátelský vůči uživateli a zároveň zajistí příslušnou komplexní ochranu každého jedince. Výbor pro zaměstnanost a eh, to, že výbor souhlasí se zprávou, naznačuje, jak významná je to problematika a jak důležité je vyslat správný signál, správné poselství naší veřejnosti, že si e, děláme starosti o zdraví všech a že se snažíme vybudovat takové prostředí a takové podmínky, e, které to zaručí a proto zprávu plně potřebujeme. Pan Armon. Vážení kolegové, kolegyně, já eh, k vám hovořím i jako vyjednávač za eh, frakci EPP u návrhu na osobní osobné prostředky. Evropský jednotný trh se vyznačuje vysokými standardy ochrany spotřebitelů. Řekl bych, že nikde jinde není spotřebitel lépe chráněn než v Evropské unii. Máme obrovské taky vysoké standardy, například u ochranných vest, helm, brýly, rozhodně eh, se nechceme zabývat pouze eh, rukavicemi na mytí nádobí. Tam šlo o rukavice eh, odolné proti ohni. Nechci, aby moje dcera nebyla příslušně svým chráněna, když jede na kole, anebo nějaký zaměstnanec, aby měl nespolehlivé oděvy, když je to potřeba. Potřebujeme být chráněni proti zboží nežádoucí kvality. Pro nás jako EPP však byla důvod důležitá i podpora malých středních podniků, které to budou schopny uplatnit bez zbytečné administrativní zátěže, protože eh, právě malý střední podnik eh, chce těžit z takovýchto předpisů a pokud je nedokáže provést v praxi, tak jsou na nic. Tady narážím na certifikaci, totiž pokud i po upozornění, že něco je podezřelé svou povahou, eh, tak by musel být výrobce povinen něco změnit. My musíme dokázat, jak chránit spotřebitele před zbožím pochybné povahy, ale zároveň i vzdát se zbytečných eh, správních úkonů. Proto výslovně žádám o podporu v této zprávě, která záležitosti posune ku předu paní Westphal. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, úprava osobních ochranných prostředků je určitě e, tématem, kdy se e, ne, často nestavíme do popředí, často nejsou naše snahy oceněny, často se tomu říká úhybný, úhybné téma, ale zároveň my si uvědomujeme, jak důležité je dodržování těchto parametrů, například u eh, hasičů, u eh, eh, například těch, kteří musí mít správný střih kalhot. Máme 24 miliony um, pracujících, kteří potřebují eh, příslušné ochranné oděvy. Jde ale i o oděvy pro soukromé použití a ano, jde i o rukavice, kterými saháme do trouby. I tam musíme být záruku, že jsme chráněni. Pokud je to uvedeno na obalu, musí to být i uvnitř. To se nám podařilo a ve vyjednávání jak s radou, tak s komisí jsme neustále apelovali na e, nebezpečí přehnané byrokracie. Proto jsme například vyňali rukavice k mytí nádobí, ale i určité sportovní oděvy, kde o nic nepřijdeme. E, čímž jsme dosáhli určitých úlev pro výrobce a zároveň právní jistotu, čímž můžeme e, co nejrychleji eh, toto prosadit do eh, každodenní reality a zároveň mají spotřebitelské organizace další nástroj, eh, jak se bránit proti přílivu pochybného zboží na trh. Pan Dol. Děkuji. Já vítám revizi nařízení o lanových dráhách, protože to usnadní život bezpečnostním orgánům zabrání to nehodám. Nicméně komise jsem zahrnula i historické, původním návrhu zahrnula i historické lanové dráhy. Teď už tam nejsou, což je výborná zpráva, eh, protože například ve Sropše, kde jedna lahová dráha bude slavit příští rok 125. výročí. A je to teď velmi eh, významná eh, turistická atrakce již eh, je v souladu s národní legislativou. Pokud by eh, musela vyhovat i této, tomto novému nařízení, v případě všech svých náhradních dílů, tak by eh, se velmi zkomplikovalo, prodloužilo jí provozování. Je dobře, že tento jednotný přístup byl eliminován a že tyto historické lanové dráhy budou moci fungovat i nadále. Dalším řečníkem je paní Charanzová. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, tyto tři zprávy možná nejsou tak nejatraktivnější témata, zejména v takto pozdě večer, ale vzhledem k tomu, eh, jak jsme my všichni pracovali na těchto jednáních, můžeme říci, že všichni evropští občané budou od zítřka bezpečnější mohou vědět, že když eh, jdou pracovat, eh, jedou eh, lanovkou v horách při lyžování, lanovou drahou nebo se sprchují a podobně, platí pro ně bezpečnostní normy. To všechno je důležité v našem jednání a také to převládlo. Otázka historických lanových drah, jako například v Praze lanovka, historická lanovka na Petřín, jsou vyňaty z toho tohoto předpisu. To jsou podle mého názoru velmi dobré příklady, jak evropská legislativa dává smysl a e, technické normy nemohou se přece lišit mezi jednotlivými zeměmi. Společné technické normy umožňují i zvýšit konkurenci na trhu a také zjednoduší situaci ehm, a náš život je díky tomu bezpečnější. Chci eh, vyzvat komisi, aby dále využívala své legislativní pravomoci a přijímala předposy tam, kde to dává smysl a kde je to užitečné. Tak je to dobré pro dobře fungující jednotný trh. Děkuji. And now Mr. Mastalka. A nyní pan Maštálka. Předající kolegyně a kolegové, jak bylo řečeno, eh, je možná škoda, že tak pozdě večer eh, se zabýváme touto otázkou, která určitě zajímá občany Evropské unie. Eh, cílem komise, jak bylo řečeno, je nahradit původní směrnici z roku 89 nařízením, které by zajistilo jeho povinné a jednotné užívání ve všech členských státech je třeba zmínit že jde o významný hospodářský význam pro evropský trh který je odhadován v roce two thousand and ten přibližně na ten miliard eur a nadále roste což stimulují zejména moderní technologie technologické inovace jako nová vlákna inteligentní tkaniny a nanomateriály. domnívám se že většina navrhovaných změn je pozitivní nicméně některé považuji za problematické například začlenění osobních ochranných prostředků proti teplu vlhko a vodě nebo rozmanitost jazykových režimů která zvolena pro různé informace které je třeba sdělovat nebo nesoulad mezi desetiletou lhůtou pro uchovávání technické dokumentace a pětiletou lhůtou pro platnost osvědčení o shodě. klíčovou otázkou tohoto návrhu podle mě je jak dosáhnout rovnováhy mezi ochranou zájmů spotřebitelů a výrobců zejména malých a středních podniků a rovněž zasadit používání osobních ochranných prostředků do globální politiky pro předcházení rizikům na pracovištích. věřím že eh, tímto nařízením eh, přispějeme k bezpečnosti našich občanů. děkuji. Paní Parker, děkuji paní zprávu. Harmonizace a Evropská unie, to jsou slova, která jsou vzájemně propojena, proto nás nepřekvapuje, když vidíme diskusy o třech tématech a to, že zde máme univerzální řešení a i diskuse o těchto právních úpravách ani není výjimkou. Například britská vláda už hovoří o určitých zádrhelech a sama oznámila, že e, má vlastní pravidla, ale přitom bude donucena akceptovat tahle e, účinný a efektivní obchod mezi zeměmi je něco, co si přejí všichni, ale roz, potřebujeme opravdu harmonizovat každou maličkost. Já přesvědčena nejsem. Pan Busoj. Pane președintă, stimați colegi, în calitate de raportor din partea... Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jako zpravodaj pro EPP ke zprávě paní Styler bych chtěl poděkovat všem třem zpravodajům a Eh, poděkovat paní Ford, paní Styler i eh, panu White za úsilí, které vyvinuli v posledních měsících při této práci. Nová Nové nařízení, nová nařízení představují příklad legislativy, která harmonizuje normy v EU a eh, usnadňuje tak volný pohyb plynových spotřebičů, které budou takto dodržovat vyšší normy a zajistí lepší bezpečnost uživatelů, snižují tedy rizika s nimi spojená a současně také umožňují racionálnější využití energetických zdrojů. Eh, když vezmeme velké bojlery ve velkých budovách, ty vlastně eh, představují eh, miliony přístrojů, jejichž počet se stále eh, v, zvyšuje eh, protože se velký počet těchto spotřebičů prodává každoročně. Děkuji paní Styler za to, že přijala myšlenku eh, změny textu pro vyšší standardy v zájmu bezpečnosti spotřebitelů. E, souhlasila s tím, že se do textu vloží e, obezřetnostní e, opatření, která zabrání otravě plynem a umožní zabránit únikům plynu, které by mohly poškodit zdraví lidí. Zejména otázka mm, oxidu uhelnatého, eh, který působí velké riziko a otrava tímto plynem je velice závažná. To bude užitečné pro všechny evropské občany. Děkuji paní předsedající, paní komisařko. Vážení kolegové, dokončení jednotného trhu je politickým cílem, který má velký význam. Je to cíl, eh, který musíme naplnit. Už se o to snažíme řadu let a jeden eh, z těch prostředků je harmonizace legislativy v různých sektorech. To je nezbytnou součástí toho procesu. Jde o zjednodušení a sjednotnění všech těch pravidel, která na jednotném trhu platí, ale také zajištění jednotné míry ochrany spotřebitele. Tím zlepšujeme každodenní život občanů jako zpravodajka eh, eh, ke zprávě o jednotném trhu v božím a službami si myslím, že musíme odstraňovat eh, matatelné překážky prostřednictvím harmonizace. Často se hovoří o hospodářské unii, ale ve skutečnosti to neplatí ve všech ohledech a proto jedním z našich cílů je harmonizovat tento společný systém a odstraňovat překážky chci poděkovat všem zpravodajům, pokud ty zprávy budou eh, zítra přijaty. Uděláme tím významný krok eh, k tomu eh, globálními cíly. Je to kroku předu pro nás, ale i pro komisi a doufám, že podobné další zprávy budou následovat, což by mělo vést k jednotné implementaci ve všech členských státech a e, v tom, může Evropský parlament se významnou roli. Jsou to sice tři rozdílné zprávy, ale budou mít velký význam pro e, celou evropskou ekonomiku. Sjednocení pravidla totiž může mít velmi pozitivní dopad na zaměstnanost. Pan Rubik. Děkuji, paní předsedající. Já se domnívám, že jde rovněž o to, abychom u harmonizace dosáhli i hospodářských efektů a příslušným způsobem pomohli upravit situaci na trhu. E, díky čemuž je jasné, že nařízení o lanových zdrahách zde sehraje významnou úlohu to je propojeno velice silně s cestovním ruchem, ale bude mít svůj význam i v těch takzvaných smart cities, inteligentních městech. Tam se přesvědčíme, že lanové dráhy jsou tiché, čisté pro životní prostředí, čili přemostí nám příslušné překážky, a mohou být využívány i k cestování. Je jasné, že vyšší úroveň bezpečnosti může snížit například počet nehod a je jasné, že Evropa může konstruktivním způsobem využívat toho, že má společný trh k vyšší ochraně a rovněž tvořit i nová pracovní místa, protože kultura zajištění bezpečnosti je exportním zbožím a naši producenti lanových zdrách už jsou činí na celosvětových trzích a e, takovýmto počinem, tímto nařízením se jejich kredit ještě zvýší. To tedy přináší miliardy a výbor stola pro vědní požadavky um, už ve své zprávě vyčíslil právě lanové dráhy jako budoucnostní uh, cestovní prostředek. A proto takový udržitelný přístup, včetně zvýšování mobility, rozhodně sehraje významnou úlohu i v budoucnu. A nyní pan Kelly. Paní předsedající, paní komisařko, já pohovořím jménem své politické skupiny. Každý souhlasí v tom, že i když tato problematika neplní první stránky novin, přesto je velice důležitá. Je dobré, že zde máme odborníky, eh, kteří se jí zabývají těmito záležitostmi, i když jim to nepřináší slávu. Eh, zachraňuje to však lidské životy, harmonizace norem a to, že se eh, předpisy dodržují, je velký výdobytek, ať už hovoříme o plynových spotřebičích, ochranných prostředcích, či lanových drahách. Máme o 60 více lanových drah v Evropě než kdekoliv jinde. I v Irsku máme malý ostrůvek, který je závislý na spojení s Irskou republikou eh, právě díky lanové dráze toho dosahuje, proto nám na tom záleží. Máme miliony plynových spotřebičů v Evropě. I tam může docházet k vážným nehodám a právě oxid uhelnatý je zde vinen. V mé zemi my jsme úspěšně provedli takovou osvětovou kampaň týkající se um, této látky a zde je velice rozumné vše harmonizovat a doplnit takto jednotný trh. A konečně ochranné prostředky. Tady stačí si vyslechnout kolegyni Vicky Ford, která hovoří o pochybných druhořadých výrobcích, které se dostávají na trh a to si nepřejeme. Jakmile zavedeme jednotné normy, tak vybídneme jak výrobce, aby dodržovali uh, Eh, kvalitativní kritéria spotřebitele, aby případně vznašeli námitky a rovněž vše by mělo být uvedeno na etiketách. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. Děkuji. Eh, Není pan Jiří pospíšil? Ne, ne. Cirio. Cirio, pardon. Ano, já si myslím, děkuji paní předsedkyně, Já si myslím, že tady diskutujeme o velice důležitém bodu který je mm, s mnohou, mnohem širší působností, než by se na první pohled mohlo zdát. Představme si Evropu, kde by všechny normy byly stejné pro všechny a kde by tedy občané byli chráněni stejným způsobem. To by byla integrovanější Evropa, kde by všichni občané v Evropě byli chráněni stejným způsobem. My dnes hovoříme o harmonizaci norem. Vše, co se týká dopravy lanovou drahou a co se týká dalších prostředků, to je třeba harmonizovat dobrým způsobem. Velice často jde u lanových drah i o malé vzdálenosti. Vzniká tady nebezpečí, kdyby nebyly respektovány jednotné aspekty a jednotné normy, že by mohlo docházet i k nekalé konkurenci mezi výrobci. To je také důvod, proč je třeba harmonizovat evropskou legislativu a takovýmto způsobem pokrýt všechna eh, odvětví, všechny oblasti, které spadají do této oblasti. Děkuji a nyní prosím pan Pospíšil. Chci také připojit ke svým předřečníkům. V zásadě vše důležité již bylo řečeno, tak dovolte mi abych pouze řekl že také považuji tuto problematiku za mimořádně důležitou. Eh, chci říci paní komisařce že považuji za důležité to co na první pohled vypadá jako pouhá formalita že se od směrnic přistupuje k nařízením. byl jsem v české republice pět let odpovědný za implementaci směrnic do národního právního řádu a dobře vím jaké rozdíly potom mezi jednotlivými národními úpravami existují to znamená jedna směrnice ale twenty eight různých implementací pokud tedy chceme vytvářet opravdu jednotný trh s jednotnými pravidly pak je podle mého názoru mnohem lepší použít nařízení které zkrátka platí jako jeden právní předpis eh, pro celé území evropské unie. takže přechod od směrnic k nařízení je v tomto případě podle mého názoru mimořádně důležitý a samozřejmě i obsahově to co dnes projednáváme a co bude doufejme platit je mnohem lepší než dosavadní právní úprava v několika roztříštěných unijních směrnicích. kolegové zde již hovořili o jednotlivých eh, výrobcích o tom že zde budou jednotná pravidla pro požadavky na tyto výrobky. já zvláště chci poděkovat zpravodajům a chci se vyjádřit k projednávání na výboru imco kde se podařilo racionalizovat to jaké požadavky mají být zvláště na výrobky které mají podobu osobních ochranných prostředků. to si myslím že je velmi dobře. děkuji a návrh podporuji. Nyní catch the eye máme zde pana Maria. Děkuji, paní předsedkyně. My teď diskutujeme o tématu, které je velice důležité a týká se bezpečnosti spotřebitelů, bezpečnosti pracovníků. Je jasné, že finanční a ekonomická globalizace a liberalizace obchodu mají za výsledek to, že se výroba přenáší do rozvojových zemí, tedy do zemí, kde se maximálně snaží snížit náklady a tudíž tam také snižují i bezpečnostní normy Řada výrobků v Evropě je nebezpečná, zejména pokud je o plynové spotřebiče dovážené z Číny. To jsou eh, produkty, které často zavinily incidenty eh, vzhledem k otravám, oxidem uhelnatým. A také eh, takovéto nehody byly v Řecku. Pienkovska Komisařka Běnkovská, děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, srdečně vám děkuji za všechny vaše komentáře k tomuto balíčku. Musím říci, že e, poprvé v mé krátké kariéře na komisi, tedy e, po mém prvním roce, jsem si vyslechla tolik jednomyslně pozitivních vyjádření. Tedy děkuji srdečně zpravodajům za e, spolupráci, za to, je, čeho dosáhli v trialozích a rovněž za ten legislativní balíček. Chci pouze krátce zdůraznit znít tři zásadní záležitosti. Díky této právní úpravě bude jednodušší, spravedlivější, moderní e, právní rámec, nižší administrativní zátěž pro firmy a budeme lépe vybaveni pro boj s pochybnými, případně normy nesplňujícími výrobky, což je důležité pro ochranu spotřebitelů, zaměstnanců a kupujících. Proto volám po vaší podpoře. Děkuji vám za tu podporu a děkuji zejména zpravodajům. Nyní je řada na zpravodajky, zpravodaje a jako první paní Ford. Thank you. Děkuji. Jednotný trh má za cíl usnadnit obchodování eh, mezi 28 zeměmi a usnadnit život eh, pěti. 50 eh, milionů spotřebitelů. Někdy je univerzální řešení špatné, někdy díky němu prospějeme, například oxidu uhelnatému, kdekoliv v Evropě, například ochrana před tím, abyste nespadli ve výtahu, případně, že se nezraníte z důvodu špatného ochranného vybavení. Eh, většina evropských států už vyjasnila a modernizovala eh, své předpisy, ale ti, tím, že jsme vše eh, harmonizovali, tak se nám podařilo v tabulkách eh, a díky pozměňovacím návrhům vše ještě zjednotit. 117 z mých 160 pozměňovacích návrhů je ve finální verzi a zejména ty, které usnadňují život malým firmám, méně byrokratické a přitom s zachováním bezpečnosti. Neměli by rovněž nic prodražit ani z pohledu spotřebitela, ani výrobce a rovněž usnadní obchod. Kolegyně z UKIP říká, že nechápe, proč potřebujeme takovou legislativu, ale ona vůbec nikdy se neúčastnila žádné diskuse, nepodala posměcí návrh. Pokud přece jde o pravidla, která se týkají spotřebitela, spotřebitelů nebo podnikatelů. Já chci být přítomná u vyjednávacího stolu. V Evropě totiž riskujeme, že pokud nebudeme u stolu sedět, budeme na jídelním lístku. Děkuji. Nyní paní Stýle. Eh, eh. Děkuji. Děkuji všem ostatním zpravodajům. Ta vřelá slova od kolegů, která jsme tady neslyšeli, jsou velmi dojemná. Je pravda, že dnes nám jde všem o záchranu životu, o bezpečnost. Je nás tady dnes málo, je za deset půlnoc, ale i tak je to téma velmi důležité. Také jde o eh, hodnotu celého jednotného trhu, v tom má Vicky pravdu. A také to, že jsme seděli u jednácího stovu. Kdyby to bylo na UKIP, tak bychom už v EU nebyli, nemuse, nemohli bychom se eh, už podílet na vyjednávání. My musíme být, eh, dokud jsme v Evropské unii, tak musíme mít šanci ovlivňovat fungování jednotného trhu. Eh, před lety nizozemské předsednictví popsalo Evropskou unii jako jako eh, něco, co je cené a co musíme chránit a co musíme neustále rozvíjet a ochraňovat. To, že máme jednotný trh s 500 miliony spotřebitelů a to, že dnes můžeme přijímat rozhodnutí, která budou mít dopad na všechny tyto spotřebitele pozitivním způsobem, je něco, co skutečně se zaslouží Eh, naše práce, naše ochranu. Takže ještě jednou vám chci poděkovat za spolupráci. Eh, jsem velmi rád, že jsem mohla spolupracovat s těmi, kdo si opravdu myslí, že ten jednotný trh by měl být prospěšný pro naše spotřebitele. Dalším řečníkem bude pan Lopez Historis White. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za tuto spolupráci, protože to byla opravdu velmi příjemná práce. Já myslím, že jsme tady odvedli dobrou práci. No, Eh, možná vždycky je nějaká výjimka, někdo, někomu se nechce podílet na takové práci, ale jinak si myslím, že eh, tady drtivá většina ocenila tento přínos k jednotnému trhu. Děkujeme komisi. Já jsem velice hrdý na to, že jsme tady mohli pracovat spolu s dalšími dvěma spravodajkami na těchto smlouvách. Chtěl bych ještě objasnit čtyři důležité body, které se týkají eh, konečné zprávy, kterou předkládáme. Eh, byl, eh, obsahuje to více informací pro eh, spotřebitele. Je tady také webová stránka, která umožňuje větší informace podniků a také další důležitý aspekt týkající se přepravy lanovými drahami z technického hlediska a také informace pro všechny aktéry na tomto trhu. Jsou tady také nové sankce Eh, tady paní Anderson jako stínová zpravodajka velice zdůrazňovala, že je třeba posílit sankce eh, pro sazující respektování takovéhoto nařízení. A dále je tady otázka historických lanových drah. To je velice důležitý aspekt. Eh, těch se tyto předpisy netýkají, představují velice důležitý turistický Eh, aspekt. V tomto celém balíčku harmonizace vnitřního trhu eh, je eh, zahrnuta celá řada pozměňovacích návrhů, které byly náležitě zohledněny, náležitě prosazeny, což je velice uspokojivé. Myslím, že také všichni ve výboru IMCO můžeme být opravdu hrdí na tuto naši práci. Děkuji vám a přeji dobrou noc. Yhteiskeskustelu on päättynyt ja äänestys on